Okay, colleagues. Kolegové, takže nyní máme tady Eh, bod, který probíráme spolu s výborem eh, pro občanské svobody a jedná se o nouzovou podporu v rámci Evropské unie. Týká se to mezinárodních uchazečů pro mezinárodní ochranu v Řecku. Víme, co se v Řecku stalo. Víme také, jak Řecko přijalo více než milion uprchlíků za velice krátkou dobu kteří přicházeli zejména ze syrské války a z ostatních oblastí. A víme, že náš výbor DV a parlament Řecko podpořili. A z hlediska našeho eh, výboru je důležité, aby byly k dispozici finanční prostředky, aby bylo možné řešit humanitární krizi v Evropské unii. Bylo to nevýdané předtím, museli jsme to dělat úplně nově, vytvořili jsme Eh, první nový nástroj ESI, tedy pro eh, nouzovou podporu skoro více než milion euro se tam eh, naschromáždělo a prostřednictvím UNHCR, UNICEF, Mezinárodní organizaci pro, pro migraci, z toho byly vyplaceny prostředky, aby bylo možno pomáhat obětem humanitární krizi a určitě ještě o tom více uslyšíme. Ale proč jsme zařadili dnes tento bod na jednací pořad. Je to z toho důvodu, že na konci července řecké úřady přejíbírají zodpovědnost za většinu práce, kterou prozatím vykonávaly nevládní organizace a jiné mezinárodní organizace. Teď budou ty programy řídit sami. A e, chceme se tedy zamyslet nad tím, zda je možné, aby došlo k hladkému přechodu od humanitárního financování, financování ECHO a financováním, které vlastně už e, bude v rámci řeckých úřadů, tak, aby se dále provozovaly činnosti týkající se uchazečů o azyl v Řecku. Bohužel pan eh, Mozales řecký minister, eh, tady nemůže dnes být, takže eh, budeme mít tady zástupce Evropské komise nikoliv eh, řecké vlády. Eh, Klodovi dávám hned slovo. Děkuji, Lindo, jsem moc rád, že se tady scházejí oba naše výbory, abychom se, jak Linda už řekla, zaměřili na tento přechod od financování k situaci, kdy řecké úřady převezmou většinu kontroly. My s Lindou, jakožto předsedové našich výborů, jsme eh, situaci, se, se touto situací zabývali a eh, za, za, také jsme v květnu mm, shromažďovali informace přímo v Řecku. Proto dnes budeme vycházet z naší vlastní analýzy a také z té pomoci, kterého se nám dostalo ze, stary, ze strany eh, nevládních neziskových organizací a dalších partnerů. Co je účelem dnešní schůze? Účelem dnešní schůze je, abychom se zabývali projekty, které mm, financuje anebo řídí přímo řecká vláda a e, které řídí komise v rámci e, v, v, fondu pro nouzové situace, Emergency Fund. A ten v budoucnosti právě mají mít v rukou také řecké úřady. A loni v zimě jsme slyšeli úplně šokující zprávu na řeckých ostrovech a pořád tam přibývají další uprchlíci, i když už je jich méně. A chceme mít jistotu, že tam bude dostatečné finančně zajištěno jejich přijímání a mezinárodní ochrana i za těchto nových podmínek. Proto je důležité, abychom dnes získali informace od komise, od řeckých úřadů. Bohužel pan minister tady měl být, ale jak Linda řekla, ne, ne, nemohl přijet. A také tady bude zástupce UNHCR a budeme hovořit o finan, budoucím finan, eh, financování. Víme, že evropské financování je velice důležité pro evropskou solidaritu s Řeckem. A musíme si tedy udělat analýzu toho, jak bude teď situace vypadat. Prvním řečníkem Eh, první řečník nám zmapuje situaci ze strany komise. Je to Simon eh, Morgi, eh, zástupce generální ředitele, ten nás často nastupuje a velice intenzivně v této věci pracuje. A teď tedy k otázce toho přechodu. Eh, kdybyste nám to mohl vylíčit během tak sedmi minut, byl bych vám vděčen. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobré jitro všem. Jestli si uvědomujeme, jak je těžká situace v Řecku od vrcholu krize v říjnu 2015, kdy tisíce eh, nových příchazů bylo každý den a nekontrolovanými cestami šli po západním Balkáně a tehdy vlastně Řecko mělo sotva 20 tisíce míst, takže ty podmínky pro přijímání opravdu nebyly dobré. A také schopnosti screeningovat eh, a zpracovávat jejich žádosti byly velice omezené. Kdyby tady byl dnes eh, pan minister, tak bych zejména jeho velice ocenil za jeho velké úsilí investovat do této oblasti. Samozřejmě, že pořád tam zbývá mnoho problémů, ale myslím, že situace v Řecku se významně zlepšila. Je to i Eh, samozřejmě výsledkem eh, úsilí nejenom řeckých úřadů, ale dalších stran, jako jsou agentury e- Evropské unie, mezinárodních organizací a také mezinárodní společnosti. Ti všichni se zasadili o velký pokrok. A my ze strany komise a pak ještě uslyšíte o případe, příkladech ze strany ECO, tak my jsme zkoušeli všechny možné prostředky, jak finančně a jinak eh, podpořit a pomoci řeckým orgánům co nejúčinněji a nejhumánněji Začínáme financováním. Významná finanční částka v rámci národních programů byla eh, věnována Řecku. Týká se to AMIF i FFF. Když si vezmeme to od roku 2014 do roku 2020, je to eh, 509 milionů euro. Plus k tomu od začátku eh, krize jsme získali dalších 362 milionů pro nouzovou pomoc, buď přímo poskytnutou řeckým orgánem nebo přes UNHCR a IMO a také prostřednictvím nevládních organizací. To je mimořádné získání dalších prostředků a doplnila to běžná práce přímo v, v terénu v Atenách. Tam byl tým pod vedením mého kolegy Martina Webera, který výborně pracoval s úřady. Také tam přijeli odborníci například z Evropského úřadu pro azyl a celní orgány. Co bych tady k tomu ještě řekl? je to jasný důkaz naša, naší doly solidarity s Řeckem, abychom jim pomohli řešit situaci s způsobenou velkými migračními tlaky na hranicích. A vracím se ještě také k předchozí diskusi. Právě jsme hovořili teď o těch vyhledávacích a záchranných organizacích ve centru eh, středozemí. A tady je velice důležitá solidarita i z ostatních eh, členských států, aby byla udržitelná, protože jsme tady v Radě zatím neviděli příliš pokrok, pokud jde o reformu společného azylového systému. A to opravdu nám tady chybí jako prvek té své hádance, abychom byli schopni najít udržitelná řečení. Jenom ještě eh, slovo o prohláš o Evropské unii. Samozřejmě, že jsme teď vid- a o prohlášení spolu i s Tureckem došlo eh, k velkému poklesu eh, uprchlíků, kteří se snaží překročit Egejské moře a tím pádem klesly také počty obětí. Teď jsou lépe kontrolovány hranice a v Řecku uchazeči a migranti se setkávají s lepším přijetím a e, podmínky jsou mnohem humánnější, i když jsou tady pořád problémy, takže vidíme, že kolektivní úsilí nese výsledky. Ale chtěl bych také ještě říct, že je třeba udělat daleko více, aby se plně normalizovala situace. Mám na mysli například některé přetrvávající e, potíže v táborech, jako je Suda nebo Kios a tam je důležité, aby Řecko italské orgány eh, urgentně hledali řešení. My zase se snažíme zlepšovat podmínky. My jsme eh, se zabývali tím, jak zařídit eh, udržitelnější pomoc, kterou poskytujeme. A proto se angažujeme ve finanční plánování, pro rok, angažovali na rok 2017 spolu s řeckými úřady, abychom zajistili efektivnější nejoptimálnější využití všech finančních prostředků, které v rámci národního programu už byly Řecku poskytnuty. A teď vidíme, že řecké orgány poskyt, podnikají takové kroky, aby se zajistilo rychlé e, provádění finančního plánování. Opravdu se snaží maximálně využít všechny zpřístupněné e, e, finanční prostředky v rámci národního víceletého programu. A národní finanční prostředky se mají také použít, aby se dále zlepšilo zlepšovaly podmínky přijímání migrantů v Řecku. Abych byl konkrétní, například jsem velice rád, že řecká vláda teď zveřejnila výzvu pro poskytnování migračních azylových služeb na eh, ostrovech. Teď vyhodnocují eh, uchazeče a jedná se tedy o přijímací centra, zejména eh, pokud jde o nedoprovázené nezletilé osoby a pan ministr Čeric opravdu už Eh, eh, dokázal eh, dosáhnout velkého úspěchu. Právě nedoprovázené nezletilé osoby je důležitý problém. Musíme se na to dále zaměřovat, protože nakonec děti patří k těm nejzranitelnějším a těm je třeba poskytnout opravdu útočiště a veškeré služby. To je velká priorita komise a my se snažíme, aby se to zlepšovalo v terénu. Také si uvědomuji, že některé nevládní organizace vyjadřovaly určité obavy v souvislosti s tím, Eh, co někdy nazývají přerušením naší finanční pomoci na ostrovech, ale chci jasně říci, že tomu tak není. Co tady probíhá? Finanční podpora se teď eh, eh, posílá přes jiné kanály, finanční instrumenty, národní programy, přičemž řízení, nařízení těchto programů dohlíží řecká vláda. Jinými slovy, my eh, v rámci tohoto přechodu budeme nadále pracovat. Určitě od dalšího řečníka uslyšíte podrobnosti o práci, kterou provádí jako My nadále podporujeme řadu ubytovacích zařízení eh, a také jiné než potravinové prostředky, ale pořád jsou tady obrovské zemědělské potřeby a musíme zajistit, abychom opravdu eh, byli schopni reagovat, protože tady teď ten národní program umožňuje větší finanční prostředky a pak musíme také zajistit eh, s udržitelnou odezvu. A čím dříve přejdeme od situace řízení krize, kdy vlastně eh, Eh, i eh, jídlo nebo eh, um, um, zajišťovala armáda, pak musíme také přejít k situaci, kdy nezbytné služby budou udržitelným způsobem zařizovat státní instituce, které k tomu mají mandát, aby to bylo v souladu s řeckými zákony. Čím dříve k tomu dojde, tím lépe pro nás, pro všechny. Také jsme viděli pokrok v kvalitě podmínek přijímání. Musíme se dostat ze situace, kdy se prostě lidé ubytovávali v dočasných táborech, aby, přišli, aby se přesouvali do bytů, nájemných bytů. To zajišťuje důstojnější podmínky, protože se rozhodně v žádném případě nesmí zopakovat scény, které jsme viděli loni o Vánocích. Pořád jsou tady ještě velké výzvy, ale nakonec bych chtěl říct jednu věc, kterou pokládám za důležitou. Nenecháme Řecko eh, bez pomoci a my za komisi budeme i nadále jednat aktivně a flexibilně flexibilně. Máme finanční plánování a plány ovšem lze upravovat, budou se upravovat v případě potřeby. A tady už se spolupracujeme s řeckými úřady, abychom je mohli um, um, podporovat, ale eh, uvedu vám teď příklad, jak, že nemusí, například na Lesbosu byl, se uskutečnila eh, návštěva eh, výboru Libe, kde jsou velice dobré podmínky a, pod, a prostředí, které svědčí rodinám. Ale my jsme tam zaznamenali určité potíže s dalším financováním. Spolu u NHCR teď máme plán, abychom mohli dále podporovat služby v Karatepe tam mě starosta na tom ostrově vysvětloval, že například eh, teď v rámci strukturálního investičního fondu, ze strukturálního fondu se eh, platí vlastně účty za energie. A to mně nepřišlo správné. Mělo by to být v rámci té nouzové pomoci. Čili to je určitý příklad flexibilního přístupu. Také samozřejmě je důležité, že někteří lidé lidé ochotně sami eh, eh, přistupují k pomoci eh, migrantům. Ale když vidíme takovéto problémy na světě, tak vždycky budeme okamžitě reagovat. A v rámci DG jsme připravili tým, který bude k dispozici v srpnu, aby bylo možné okamžitě reagovat na naléhavé potřeby tady nebo i přímo na strany trase středního středomoří. Děkuji, tak doufám, že jsem vám poskytla aspoň základní představu o naší činnosti. Děkuji. My jsme byli v Karitepe, setkali jsme se se starostou a vyslechli jsme starosti místních. Je velice dobré, že jste našli praktické řešení. Já teď dám slovo eh, Jean-Louis Deploye z DG Eco. Podle mého názoru hlavní je eh, zjistit jakékoliv mezery ve financování. Eh, je pravda, že nevládní organizace musí i nadále poskytovat služby, ale nyní je 12. července a do konce měsíce to je ještě mnoho. Eh, financí, které by mohlo přejít na nové financovací modely, ale řecké orgány nemají žádný plán. Eh, my musíme zjistit, eh, zda budou služby poskytovány i 1. srpna, protože lidé, kteří ty služby přijímají, by neměli poznat rozdíl. Měli by zkrátka dostat tu službu, ať už za jakékoliv peníze a o to bychom se měli snažit. Děkuji, paní předsedající. Um, mě zajímají otázky přechodu a uh, problémy, které můžou představovat. Um, chci se vyjádřit k tomu, co říkal Simon. Uh, Eh, určité problémy už byly oznámeny, už byla nalezena i řešení a já eh, musím říci, že jsem měla příležitost předkládat tomuto výboru výroční zprávu, a sice to bylo v Dubnu, a už eh, tam jsem mohla se vyjádřit k určitým vývojovým tendencím Ehm, také ke spolupráci Simonovy služby a naší, ehm, a to už za rok 2017. Finanční plán, který předložila řecká vláda, byl schválen oběma mm, příslušnými komisaři. Ehm, a sice eh, týká se to eh, služeb komisaře eh, v kontinentálním Řecku a také eh, strukturování naší pomoci s obou dvou nástrojů. Je to eh, program distribuce finanční pomoci, hotových penězích nebo v elektronických penězích a Ehm, také eh, progresiv, o progresivní služby pro, ehm, v oblasti ubytování uprchlíků v bytech. Ehm, má být eh, zachována jenom určitá část táborů. A i tady v této oblasti se leco změnilo. Infrastruktura se změnila opravdu spektakulárním způsobem, zlepšila se eh, obrovským způsobem. A Eh, určitě eh, tady zazní další eh, konkrétní podrobnosti o těch programech, které mohou v případě potřeby do konce roku nabídnout až 30 tisíc míst v ubytovacích zařízeních. Máme před sebou ale velké výzvy. Účinnost pomoci Evropské unie Řecku a koordinace. Eh, koordinace od samého začátku probíhala, byla opravdu dobrá, alespoň ze strany našich služeb. A týká se to služeb eh, na základně v Bruselu, ale i v terénu, eh, protože Máme mm, přímo v místě v Řecku skupinu odborníků. Simon už říkal, že z technického hlediska mm, probíhaly ty služby opravdu vynikajícím způsobem a společně s naším týmem se nám podařilo také precizně sledovat vývoj situace. A e, paní předsedkyně, e, řekla jste zcela správně, že mm, to přechodné období je svým způsobem e, choulostivé. Jedná se tady o dvě věci. Jednak o systém Um, uh, ubytování, eh, zejména vzhledem k eh, nezletilým osobám bez doprovodu a potom změna eh, těch zdrojů financování. Co se týče nezletilých osob bez doprovodu, tady byla zveřejněna výzva, která umožňuje postarat se o to, aby financování bylo poskytnuto eh, pro tolik nezletilých bez doprovodu jako doposud. Díky ehm, podpoře z ehm, eh, nejrůznějších nástrojů, ehm, mimo jiné ministerstva vnitra a generálního ředitelství. Eh, příští týden budeme s řeckými úřady ještě prověřovat, které prostředky jsou k dispozici Pravděpodobně bude vyzveřejněna také výzva mm, k vyjádření zájmu. Pokud se nám podaří postupovat stejně efektivně jako do posud, eh, tak si myslím, že se nám podaří eh, celkem svižně řešit problémy, které budou vznikat. Eh, potom, co se týče ostrovu, tady zase navážu na Simona a v podstatě Ehm, je eh, pomoc přítomná i na ostrovech. Eh, máme už program ehm, poskytující 2000 ubytovacích ehm, máme 2000 ubytovacích eh, míst pro nejzranitelnější uprchlíky a budeme i nadále se starat o to, aby byla vydávána i finanční pomoc, i když v omezeném rozsahu eh, na eh, ostrovech, čili financování by eh, mělo být poskytnuto přibližně ve výši 15 milionů eur. Společně s UNHCR se staráme o to, aby mm, ten, eh, ta přechodná fáze eh, byla překonána. Já eh, budu cestovat do Aten v nejbližší době a bychom prověřili, jak to všechno probíhá. Co se týče je škoda, že tady nemůže být ministr, protože plán ehm, Eh, řecké vlády hraje eh, opravdu eh, důležitou roli. Financování, plán financování na rok 2017 nám umožňuje to, abychom zlepšili koordinaci a spolupráci s řeckými úřady, zejména díky pokračování projektů ehm, s našimi partnerskými organizacemi, s nevládními organizacemi, zejména v oblasti krizového řízení, ehm, kdy vycházíme ze zkušeností z roku 2000 2016. A tady musím říci, že došlo k významnému zlepšení. Hmm. Máme eh, nástroje pro krizovou pomoc. Ehm, do konce roku ehm, můžeme mluvit o částce 30 milionů. Ehm, dále tady máme plán na rok 2018, rozpočet na rok 2018. Ehm, budou to tři ehm, splátky ve výši 300 a 200 milionů, vlastně v, post, v směru postupného útlumu. Děkuji vám moc krát. Pak tu máme také řečníka z UNHCR a e, já mu dám slovo, protože sama jsem viděla, jakou dobrou práci odvádějí v Řecku, takže slovo má paní Roy Granion. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Dobré dopoledne všem. Děkuji za to, že jste pozvali UNHCR na tuto výměnu názoru společně s DG Hope a DG Echo. Bohužel e, bez zástupce e, řecké státní zprávy jak už obě generální ředitelství Evropské komise uvedla, velké množství peněz bylo investováno do Řecka na uspokojení naléhavých potřeb a UNHCR je hlavním příjemcem těchto financí v letech 2015 a 2016 UNHCR obdržel téměř 340 milionů euro, z toho 123 z DG Home a 216 z DG Echo. To jsou velké částky, jsou to je to mnohem více, než kolik UNHCR dostává z jakékoliv jiné země světa. Řecko stále ještě prochází potížemi, má problémy s reakcí na uprchlickou situací, zejména na ostrovech, ale už nejsme v, v, v, no, v nouzové fázi. A nyní bychom se měli pos, soustředit na budování institucí, kapacity a udržitelnosti. Toto zdůrazňuji eh, proto, že žádostí o azyl je v Řecku čím dál více a právě tak je čím dál více lidí, kterým je udělena eh, mezinárodní ochrana status uprchlíka eh, a kteří z tohoto důvodu zůstanou v Řecku. Takže to je další výzva, která na Řecko a na nás všechny čeká. A sice práce na integračních programech v Řecku, což bude novou výzvou pro všechny instituce. Jinými slovy, musíme se přesunout k dlouhodobější podpoře integračních programů. Jak jsem už říkala, procento uznaných žádostí je čím dál vyšší a v Řecku tak bude zůstávat více a více lidí. Je také schváleno, že investice do evropského asilového systému v Řecku eh, budou pokračovat a budou fungovat. Za minulý rok bylo uznáno za uprchlíky 2700 osob a letos už je to za první polovinu roku přes 3000 osob. Pokud přidáme ty, kteří nebudou způsobili k relokaci a budou muset zůstat v Řecku, to bude to několik tisíc lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobější perspektivu v Řecku. Všichni si uvědomujeme, eh, v jakých problémech je domácí populace Řecka, ale tato čísla jsou relativně nízká oproti tomu a zvládnutelná. Tím chci říci, že ty velké finanční prostředky, které byly do Řecka investovány, musí fungovat dlouhodobě. UNHCR tedy změní modus operandi z nouzového na eh, dlouhodobější a eh, hodlá spolupracovat s národními a místními orgány a lépe se zapojovat do eh, azylového systému s integrační složkou. Klíčová je spolupráce s obcemi. Tady můžeme vidět velice pozitivní příklad. Ta spolupráce se značně rozšířila z nouzových důvodů samozřejmě spotřeby spolupracovat, ale některé tyto obce reagují velice pozitivně a aktivně. Mohu eh, uvést příklad obce Pirea, kde v rámci našeho programu ubytování, který už byl zmíněn, tak většina ubytoven je provozovaná řeckými nevládními organizacemi, ale v tomto případě se obec uvolila převzít provoz 50 bytů, které předtím provozovaly nevládní organizace. Takže Tak to vypadá integrační proces z pohledu obecních úřadů. Je to nová konstruktivní dynamika, ve které spolupracujeme s obecními úřady. Chtěli bychom navrhnout doporučení čím dál více párování mezi řeckými městy a e, městy z ostatních členských států, aby mohla plynout přímější podpora. E, obtížným aspektem je momentálně e, přístup k financování pro obce, které mají tuto politickou vůli se zapojit do integrace těch, kteří v Řecku zůstanou. Pro ty je stále ještě těžké dostat se k národním financím, k AMIF a k humanitární pomoci, která každopádně příští rok skončí. Takže to je situace, kterou je potřeba do budoucna lépe proskoumat. Pokud jde o ty dva programy, které UNHCR provozuje, ty dva velké, to je tedy Program ubytování, ten, eh, jak víte, původně cílil na ty, kteří měli být z Řecka přesídlení, relokováni. Eh, to byl prvotní účel našeho ubytovacího programu, ale ten se postupně otevřel i žadatelům o azyl a my bychom pokračovali, aby, potřebovali bychom, aby tento program mohl cílit i na uznané uprchlíky nebo uznané osoby s mezinárodní ochranou. A druhý program je program hotovosti, jak už říkal Jean-Louis, to je první krok k zvýšení soběstačnosti těchto lidí a k posílení integrace. A to je naše hlavní výzva. Jde o to, aby ten program byl absorbován národním systémem sociálních dávek, aby byl v střednědobém a dlouhodobém horizontu udržitelný. Velmi podporujeme výzvu Evropské komise aby e, národní obálky AMIF a ISF byly využity na jejich maximum, protože takový je její účel a e, přímé nouzové financování pro UNHCR a další aktéry by mělo postupně ustat. Chtěli bychom také, e, aby ty národní obálky na potřeby integrace, jako je školení, jazykové kurzy, podpora pracovní integrace a tak dále, aby to pokračovalo. A e, už to bylo zdůrazněno jakožto citlivá a kritická otázka. Momentálně jsme v období, kdy je klíčová přechodná fáze. Ten přechod od nouzového financování k využívání národních programů. To je potřeba provést odpovědně a chceme se vyhnout jakýmkoliv mezerám a negativním dopadům na osoby, kterých se to týká. A letošní léto je právě citlivé období, jak už to několikrát zaznělo. A my bychom velice neradi, kdyby v té přechodné fázi vzniklo, vznikly nějaké mezery, pokud jde o provoz přístřeší útulků pro e, nezletilé a právě tak e, pokud jde o přijímací centra na řeckých ostrovech. Samozřejmě si musíme také uvědomit, jaký je cíl toho ubytovacího programu, to je 30 tisíc osob na pevnině. Jakým způsobem to má být financováno přes národní rozpočet a zda bude k dispozici dostatek financí, jakmile přestane financování z ECHO. A to už očekáváme, to už předvídáme rok 2019. Potom ještě eh, komentář k intervenci ECHO v loňském roce, protože tam vznikla zajímavá konstelace aktérů. ECHO je humanitární aktér a má celou řadu expertních znalostí z této oblasti. a e, bylo zcela správné, že jako zasáhlo ve členském státu, kde nebylo možné obejít národní orgány tak jako jinde, kde převládly humanitární imperativy. Tento kontext je velice odlišný od kontextu v jiných e, státech mimo Evropskou unii, právě kvůli evropskému e, asilovému systému a jeho předpisům a rámci. To byla samozřejmě otázka koordinace a spolupráce a přestože v roce 2016 to nebylo tak zjevné, tak vznikly poměrně rychle systémy umožňující spolupráci a UNHCR v tom sehrál značnou roli jakožto eh, koordinátor eh, společně v neposlední řadě s řeckými orgány. Ještě taková poznámka na okraj, tak možná, že je zatím ještě brzy na hodnocení dopadu eh, kroku eh, DG Echo, ale myslím si, že se shodneme na tom, že aplikace eh, standardního humanitárního nouzového postupu nemůže, není možná v členském státu Evropské unie, což si myslím, že je ponaučení, které si z řecké zkušenosti můžeme odnést. Takže UNHCR do budoucna. Závěrem mohu říci, že stále hrajeme zásadní roli ve všech aspektech zvládání eh, uprchlické situace a máme dva programy ubytování a hotovost, ale ne jenom. Eh, zajišťujeme také tlumočení, eh, dopravu, právní poradnu a tak dále. A velká část našich aktivit je financovaná Evropskou komisí, už jsem uvedla ta čísla, ať už jde o DG Home a nebo ECHO. A jsme připraveni e, postupně e, ustupovat a e, odejít z Řecka, pokud to bude provedeno odpovědně. Do budoucna je potřeba nejen lépe předvídat, ale spíše více předvídat, jak eh, budeme postupovat příští rok a přes příští rok. Už diskutujeme o roce 2018, ale domníváme se, že je potřeba mít lepší situaci eh, ohledně toho, jak eh, bude probíhat strategie DG Echo a jak bude probíhat jaksi náš ústup ze scény a převzetí odpovědnosti řeckými úřady. Děkuji moc krát. Účelem této schůze bylo, abychom to měli řeckého ministra a mohli mu předat naše názory. To byl celý smysl tohoto mimořádného zasedání. Já se setkám v Natalinské radě eh, s ministrem v pátek a předám mu obsah této diskuze. Eh, taková je tedy situace. Budeme tedy pokračovat a my mu to potom řekneme je důležité, aby to ten obsah nějakým způsobem zazněl, abychom mu to mohli předat. Teď se tedy dostáváme k našim poslancům a jako první bude mít slovo zpravodaj pro humanitární pomoc a to je Enrique Guerrero. Sí, gracias, eh, Claude. Eh, mnohokrát děkujem. Ano, opravdu jsem jeden z těch, kdo byli u toho od začátku, eh, kdy máme tento bod na programu výboru DV, posléze i výboru LIBE. My jsme na jedné straně chtěli projevit naši solidaritu eh, s řeckou vládou eh, v souvislosti s úsilím, které provádějí. A za druhé zjistit, jaké problémy řeší a jakou pomoc bychom jim mohli ze strany Evropského parlamentu a ostatních institucí Evropské unie poskytnout. A je opravdu velká škoda, že tady pan minister dnes není. Nicméně dostalo se nám poměrně rozsáhlých informací od eh, tří řečníků, které tady máme. A já bych se chtěl vyjádřit eh, k tomu a také položit několik otázek, ať už na to, to potom odpoví, kdo si bude přát. Já jsem také navštívil jeden tábor blízko Soluně s panem ministrem Ufalesem. Byli, jeli jsme tam společně na návštěvu tohoto tábora. A byli tam, byl to tábor, abych tak řekl, poslední generace. Byl, podmínky byly velice dobré. Bylo to ke konci března takže problém podmínek na zimu eh, byly, byl už překonán eh, na rozdíl od předchozí zimy. A také tedy ty nouzové problémy byly vyřešeny, takže tam byly spíše už takové drobnější problémy, které pořád eh, se týkaly migrantů a žadatelů o azyl. Čili to bylo u Soluně a tam se jednalo o program také pronájmu bytů, prostor, kam, aby bylo možné přestěhovat eh, uprchlíky z tábora do jiných ubytovacích eh, prostor ale mám pocit, že jak si v podvědomí řeckých úřadů pořád přetrvává pocit nejistoty, že by kdykoliv Turecko mohlo změnit své stanovisko. A poté, kdy se dosáhlo stavu normalizace, že najednou ze dne na den by eh, se zase mohla vynořit taková naprosto nouzová eh, situace v souvislosti s tím, jak by se mohl chovat tedy tento stát na druhé straně moře. Takže eh, na jedné straně to vyvolává na straně řeckých úřadů zcela pochopitelný pocit nejistoty a na druhé straně to také poškozuje úsilí, která se činí, aby byla situace úplně stabilizována. Už to samozřejmě není přímo krizová situace, ale jak právě řekla paní Rogers, já nevím, jestli to Roger, to vaše jméno eh, vyslovuje správně. Já vím, že eh, tady jsou určité Eh, lingvistické finesy, ale jak jste řekla, v každém případě musíme pomáhat zejména místním úřadům, protože právě ty eh, potřebují eh, tedy mm, být schopny odolným způsobem řešit situaci uprchlíků. Mám několik krátkých otázek. Myslím si, že orgány v Evropské i nevládní organizace mají pocit, že se trošku někdy to klima spíše zhoršuje, že je možná až příliš mnoho prohlášení ze strany politických lídrů, politických představitelů různých členských států, včetně toho, z něhož pocházím já, které spochybňují úlohu nevládních organizací a skutečné záměry těchto nevládních organizací a způsob, jak ty problémy řeší. To je věc, kterou musíme řešit. My se musíme snažit tomu pochopit a, tako, a e, zasta, zarazit e, takováto snahy, protože si myslím, že řecká vláda se hodně snažila, přičemž se jedná e, o zemi, která není eh, jedna z nejbohatších Evropské unii, přitom mají sami sociální eh, krizi. A jak všichni víte, řecká vláda si vždycky uvědomovala, že bez pomoci ze strany Evropské unie by nebyli schopni sami problém řešit. A úloha, kterou sehrávaly a sehrávají nevládní organizace v rámci bezprostřední eh, reakce na potřeby krize, je velice důležitá. Myslím si, že bychom neměli zapomínat na příspěvek ze strany nevládních organizací. Pokud tedy eh, v souvislosti s nimi vznikají problémy, musíme se snažit je řešit. Všichni si uvědomujeme, že pokud existuje národní plán, který vypracovala a schválila řecká vláda, pak nevládní organizace nemohou prostě dělat cokoliv. Jsou povinny potom strukturu své činnosti eh, zasadit do tohoto rámce. Já vím, že toto někdy vede k problémům, ale tady si myslím, že musíme vyslat dva signály. Za prvé, je třeba uznat eh, po zásluze práci nevládních organizací, zejména v této krizové situace. A zároveň jim radit, aby spolupracovali s řeckou vládou v souvislosti s prováděním národního plánu. Dalším řečníkem budem to skrtos. Miltos nám pomohl vlastně k tomu, abychom, aby nás napadlo uspořádat toto eh, společné zasedání, tuto společnou schůzi. A také to bylo důležité i v souvislosti s naší eh, společnou misí s Lindou. My patříme do Řecka, proto jsme velice vděční komisi za e, mobilizaci e, prostředků a rozhodnutí o jejich alokaci, i když e, je to pomalejší, než jsme si mysleli, a také za snahy zastavit ty proudy uprchlíků. Libe bylo v čele tohoto úsilí, Klod konkrétně, a já tedy nespochybnuju vládu a její úmysly ale eh, administrativní eh, kapacity to je něco jiného. Očekávám tedy, že komise pomůže, aby ty eh, finanční prostředky byly co nejlépe absorbovány. Na jaře jsme slyšeli od ministra, že méně než 10% těch eh, prostředků bylo eh, absorbováno, čudíž je tady problém. A aby bylo možné je pořádně absorbovat, musíme dělat víc. Všichni si vzpomínáme na ty lidi, kteří umírali ve sněhu. A samozřejmě na kontinentu se problém problémy řeší, tam se problém podmínky stále eh, více zlepšují. Tam už můžeme eh, pracovat na integraci, ale bohužel slyšíme, že eh, se mění teď podmínky na ostrovech. Řídilo to UNHCR a nevládní organizaci, teď odpovědnost přebírá stát, což je v podstatě správné. Ale pak jsme zavolali na Morou na Lesbos, a až do 31. května MDM podporovali lékaře. Bylo tam 10 lékařů, 11 ehm, zdravotních sester, ehm, byli tam i psychologové. Pak jsem zavolal na ministerstvo a tam mi řekli, že 15. srpna skončí veřejný konkurs e, a víme, že ale v Řecku se v srpnu nic neděje, čili se zase bude čekat do září, ale řekli nám, ale ne, tam je červený kříž. Kdo už může být lepší než červený kříž? A pak jsme ale se tím zabývali a zjistili jsme, že místo deseti e, lékařů a e, jedenácti sester a osmi psychologů, nabízí Červený kříž jenom dva lékaře, eh, jednu sestru a jednoho psychologa a nebudou ne, k dispozici 24 hodin, ale jenom 8 hodin. Čili eh, teď by to byla vlastně katastrofa, pokud jde o poskytování těchto služeb státem. Proto jsme se tady ministra proč to bylo tak těžké eh, vytvořit eh, společný plán národní odezvy, eh, kde by pracovalo nejenom ministerstvo, minister Muzalas, ale také nevládní organizace by seděly u stejného stolu. Já jsem tedy sám vykonal několik telefonátů, ale je to něco, co měla vlastně dělat komise organizovaným způsobem. O to vlastně pochází financování financování, aby tady nebyla mezera, protože na situacích se, pardon, na ostrovech se situace posouvá od eh, horší, eh, ještě horší. Každý den přece jenom přichází asi 64 migrantů každý eh, den na ostrovy. A včera například schořelo pět kontejnerů a prostě není možné ponechat jenom ostrovy řecké zprávě. Měli byste do toho zasáhnout vy. A já bych chtěl poděkovat předsedům oběma výborům Deve a Libe. Doufáme, že řecká administrativa, doufali jsme také, že tady bude pan minister Muzalas, to je ten, ale zkrátka musíme zase vyslat tento signál. Kdyby tam byla komise, v prvním roce krize nebo v druhém roce krize, pak by určitě nebylo k těm všem umrtím došlo. Děkuji. Norbert Noise, prosím. Děkuji. Já děkuji eh, oběma nebo všem třem institucím, eh, EcoHome i UNHCR. A mm, opravdu musím říct, že byl odveden eh, kus pořádné práce. Eh, nikde jsme eh, nebrali evropské peníze do ruky. 400 milionů eh, plus 43 milionů, 430 milionů eur dohromady, to je spousta peněz. Ale já chci jasně říci, že teď jsme v takové situaci, kdy potřebujeme větší stabilitu, větší udržitelnost našich aktivit a musíme se pohlednout po tom, aby různé oblasti jako integrace, péče o mladistvé eh, nebo nezletilé bez doprovodu, integrační programy, jak to všechno implementovat a provádět. A podle mě je neudržitelné to, abychom dnes mluvili o situaci v Řecku a ministr tady nebyl a e, nenechal, neposlal za sebe ani jiného zástupce řecké vlády. Takhle se s naším e, výborem nedá zacházet a takhle se nedá zacházet s, da- s penězi daňových poplatníků. Já si myslím, že je málo říci, že tady musí něco udělat komise. Komise je ochotná, komise koná. Eh, komise investuje svou pracovní sílu do tohoto mezinárodního plánu, ale zástupce řecké vlády by tady měl být. Eh, důležité je říci, že řecké obce odvedly velký kus práce, ale eh, Řecko musí i vůči našemu eh, výboru se postavit k odpovědnosti, mluvit o mezinárodních opatřeních, o tom, jak se řeší situace nezletilých bez doprovodu, jak se dostávají lidé z ostrovů na pevninu a celkově jak eh, probíhá eh, redistribuce uprchlíků do ostatních zemích. Ehm, jaká je perspektiva eh, pro případ, že by se změnila situace v Turecku? A poslední věc, otázka návratu. 200 ehm, tisíc lidí jsme Eh, se vrátilo do Alepa po té, co se tam změnila situace, ale teď už máme informace o tom, že právě ze syrských uprchlíků, kteří jsou v Řecku, je dost takových, kteří se chtějí vrátit do vlasti, čili i o tom bychom potřebovali informace. Eh, tady musíme jasně vyzvat řeckou vládu, aby eh, nám představila svůj národní plán, a podle mě nestačí, abychom řekli, že my, jakožto naše výbory, Libe a Deve, eh, budeme informovat o tom, co bychom rádi ještě udělali. Tady o tom musíme mluvit eh, s řeckou vládou na půdě těchto výborů. Děkuji. My, pan Volgares je tady já ho nechci dostat do nějaké nepříjemné situace. Ale pokud chcete něco říct možná ke konci, tak eh, prosím, eh, mě to eh, dejte najevo. A jinak, kolegové, budeme tady mít tlumočení do 12.15. My nepotřebujeme vlastně hodinky na DV, ale libe ano. Takže vás prosím o stručnost, protože ještě máme i jiné záležitosti. Prosím, pan Komnes. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, si jenom něco ujasnit, kde je možná nedorozumění. Bylo tady řečeno, že Řecko dostalo 500 milionů euro. Ovšem, to je celková částka, která byla přidělena Řecku na rok 2017 plus další dva roky. A z této částky pouze 92 eh, řecká vláda skutečně obdržela. Řecká vláda vynaložila o něco více než 100 milionů euro. Z té celkové částky 500 milionů, téměř polovina podle komise, by měla být věnována na ochranu hranic. To znamená, že skutečný rozpočet pro ty typy politiky, které mají za cíl pomáhat migrantům a uprchlíkům, činí pouze polovinu té celkové částky. Každopádně momentálně na ostrovech kde přechází financování z rukou nevládních organizací eh, řeckého, řeckému státu, už byly zahájeny postupy, aby se zmírnilo břemeno, které mají migranti a uprchlíci. Není to ale jednoduché, musí se to dělat postupně. Pokud jde o finančních prostředků, jak byly obdrženy, ty, které byly přiděleny. Pak Řecko v podstatě někde eh, na úrovni průměru mezi evropskými členskými státy. A to je důležité vzhledem k tomu, že tady je několik nutných předpokladů, které musí být splněny, aby mohly ty finanční prostředky opravdu obdržet. Dále eh, slyšíme stížnost, že 40 milionů euro bylo věnováno eh, na důvody, které se bezprostředně netýkají uprchlíků a migrantů, nicméně byly použity na ehm, hlídky, pobřežní hlídky v Řecku, které mají zachraňovat životy v Egejském moři. Myslíme si tedy, že tyto prostředky byly vynaloženy správně. Děkuji mnohokrát také za stručnost. Další řečnice Linda, pan, eh, pan Kosta a pak bychom možná požádali eh, řecké zastoupení o vystoupení. Linda, prosím. Děkuji vám. Já mám několik otázek. Chtěl bych, chtěla bych říci eh, řeckému stálemu zástupci, že jsem se setkala s ministrem Muzelasem a ten nám eh, byl značně nápomocen při organizaci návštěvy řeckých ostrovů a viděli jsme tu velkou změnu, to velké zlepšení, které nastalo za poslední roky. A eh, zajímají mě dvě věci. Chtěla bych se zeptat, Jean-Louise, eh, vyjedete do Aten příští týden, sejdete se s nevládními organizacemi? Eh, protože mnohé z nich se na nás obracejí a eh, říkají, dojde k nějakému přechodnému období a tak dále, ale sejdete se přímo s nimi, protože byste mohl uvést přesné detaily ohledně toho, kde lze čekat nějaké mezery a jak budou vnímány protože například existuje mezera, e, pokud jde o poručnictví, od tam se e, echo stahuje, ale nikdo nepřichází na jejich místo, takže je třeba zajistit, aby se na to nezapomnělo. Takže bylo by dobré, kdybyste řekl, jestli se sejdete s, vlád, e, s nevládními organizacemi, v podstatě obě generální ředitelství by se s nimi mohlo sejít. A dohoda s Tureckem, jak říkal Enrique Guerrero, u té nikdy nevíte. Zprávy z Turecka z dnešního rána nejsou příliš dobré. A ještě další věc, náš výbor se velice zajímá o vzdělávání dětí v situaci uprchlíků. A e, tady bych se chtěla vyjádřit k tomu, co říkala paní Granion z UNHCR, a to jsou lidé, kteří zůstávají dlouhodobě. Děti z uprchlických táborů chodí do eh, škol eh, odpoledne, po té, co skončí řecké děti, nebo eh, já to chápu tak, že ty děti jsou dávány do řeckých škol, ale zajímá mě zkrátka, jaká pozornost je věnována vzdělávání dětí protože když jsme hovořili v Aténách s lidmi z uprchlických táborů, tak říkali, že děti se toho ve škole moc nenaučí. E, některé rodiny nechtějí zůstávat v Řecku, což je také komplikující faktor. Nicméně děti by měly chodit do řeckých škol a já vím, že je to těžké, ale měla by to být priorita v naší práci. Děkuji moc krát, Lindo. A teď Juan Fernando López Aguilar. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já si myslím, že je zjevné a, a přitom smutné, že máme neustále důvody scházet se kvůli humanitární situaci v Řecku a v Itálii a kvůli takzvané uprchlické krizi. A je, nebo velice mě mrzí, že ministr Muzalas nepřišel, protože eh, já jsem mu chtěl položit několik otázek eh, týkajících se neexistence eh, Národního akčního plánu pro přechodné období. A aby to mohlo proběhnout v konzultaci s nevládními organizacemi, eh, tak to je, to je zapotřebí k tomu, aby došlo k předání eh, služeb od starých poskytovatelů k novým. Chtěl jsem se také zeptat ministra se ohledně potřeby udržitelných investic do eh, situace nedoprovázených dětí. To je eh, nejzranitelnější kategorie osob. Ale vzhledem k tomu, že jsou tu zastoupena obě generální ředitelství, Home i Echo, tak bych se na ně chtěl obrátit a bylo by dobré usnadnit pravidelné setkávání s poskytovateli služeb. Ti poskytovatele, příš, příští poskytovatelé služeb budou národní orgány, nicméně zatím nebyl zveřejněn žádný národní plán a to si myslím, že je zásadní problém. A na závěr bych chtěl říci, že už několikrát jsme narazili na politickou neochotu dotyčných zemí, které by měly být solidární. A konkrétně mám na mysli Španělsko. Více než jednou jsem slyšel a rád bych dal najevo, že je nás mnoho, kteří si stěžujeme na chování španělské vlády, na její nesolidárnost s touto dramatickou situací. To tež se týká to podezření na nevládní organizace, které nějakým způsobem eh, nahrazují členské státy, které nejsou ochotny být solidární. Děkuji, Dietmar Markester. Děkuji. Eh, děkuji za možnost eh, se tady vyjádřit. Já bych rád eh, mm, zmínil téma slučování rodin mezi Řeckem a ostatními členskými zeměmi Evropské unie. Je známo, že v Řecku jsou stovky žadatelů o azyl, eh, jejichž rodinní příslušníci už jsou v Německu. Eh, mm, to je mm, taková, takové jsou mé informace. A podle nařízení Dublin 3 je, existuje právní nárok na sloučení rodiny. A toto nařízení říká, že eh, rodiny mají nárok na to, aby eh, v azylovém řízení eh, bylo dokonce, aby azylové řízení probíhalo v jednom státě, ve stejném státě. Německé ministerstvo rozhodlo, že navzdory tomuto právnímu nároku Eh, to slučování rodin eh, za účelem mm, azylového řízení v jednom jediném státě, že bude omezeno. A Eh, údajně by jenom 70 osob měsíčně mělo mít možnost přicestovat do Německa eh, za eh, tím účelem, aby zde probíhalo azylové řízení. Není to náhodou postup proti lidským právům? Ptám se, zdali to není náhodou dokonce v rozporu s evropskou legislativou. Existují čísla zveřejněná komisí kdy, podle kterých za každého přesídleného uprchlíka Řecko dostane 500 eur. A proto já se ptám, mm, nakolik, eh, jestli tato eh, dohoda s německou vládou náhodou nevede k mm, protiprávnímu jednání a zdali by generální ředitelství či UNHCR k tomu mohli eh, něco říci, to by mě opravdu zajímalo. Děkuji vám. Thank you very much. We want to come back to, Děkuji. Pan Vulgaris je eh, vedoucím oddělení pro spravedlnost a vnitro. Není potřeba, abyste reagoval na všechny připomínky, ale eh, pouze vás prosím, abyste schrnul ty klíčové body, eh, zareagoval na ně a byli bychom rádi, kdybyste to, co dnes zaznělo, předal panu ministrovi, ale prosím, kdybyste mohl zareagovat na některé otázky ve dvou, třech minutách, prosím. Děkuji moc krát za slovo a velice se omlouvám, že jsem přišel pozdě a nebyl jsem tu od začátku diskuze. Konal se koreper o e, krizi ve středním středomoří. Pan ministr Muzalas je v Římě a konzultuje s italskou stranou. Ve středním středomoří vzniká krize a je velice dobře známo, že situace je kritická a musíme ji brát vážně. Také velice dobře víte o problémech, kterým čelí Řecko a ministr Muzalas i řecké orgány dělají všechno pro to, aby e, se utkali s migrační krizí a s uprchlickou krizí to už od roku 2015. E, ministr Muzalas e, je velice vděčný za příležitosti diskutovat s váženými poslanci, už jich s nimi diskutoval mnohokrát a velice rád bude diskutovat znovu. A jsme vděční za veškerou pomoc, kterou jsme obdrželi od komise, od členských států, od nevládních organizací. Vždy s nimi velice úzce spolupracujeme a chceme s nimi spolupracovat i nadále. Vzal jsem na vědomí všechny komentáře a předám je řeckým orgánům které poskytnou konkrétnější odpovědi. Pouze bych chtěl říct dvě věci o nedoprovázených nezletilých. Máme čím dál více míst pro nedoprovázené nezletilé v přijímacích centrech do, roku, do konce roku o 2000 více. A Vzhledem k finančním potížím eh, mé země je těžké zajistit školy pro všechny uprchlické a migrující děti, které mají právo chodit do školy. My jsme vytvořili zvláštní programy, eh, snažíme se, aby všichni byli očkovaní. A to nejsou lehké úkoly, protože to jsou veliké počty lidí, kteří v Řecku uvízli. A proporčně by to bylo velké číslo i pro jiné členské státy. Mohu vás ujistit jménem ministra Muzalase, že uděláme všechno, co je v našich silách a že budeme i nadále eh, poskytovat pomoc eh, migrantům a uprchlíkům. Děkuji. Děkuji vám. A já se teď dívám na Lindu. Nemáme moc času, máme tři minuty. Nevím, jak to nějak spravedlivě rozdělit, tak to předám tobě, abys řekla pár slov závěrem. Ano, tak eh, byly položeny určité konkrétní otázky zástupcům komise, eh, takže velice stručně, nevím, jestli chce začít Simon anebo Jean-Louis. Tak eh, já se pokusím zareagovat. Myslím si, že pan Guerrero Salom se mě nejprve ptal na roli nevládních organizací. Já to řeknu úplně jasně. My vítáme pod jaký, jakoukoliv podporu a příspěvek nevládních organizací. To je náš klíčový partner při řešení těch bezprecedentních problémů, kterým čelíme. Opakuji, že nevládní organizace nebudou mít zastavené financování, vůbec nijak neočerňují nevládní organizace, naopak vítám jejich roli. Finanční podpora nyní bude plynout přes národní programy, kde finance existují. A my jsme také říkali ministru Musalasovi, že pokud i nadále zjistíme, že bude potřeba krizi řešit, můžeme poskytovat doplňující a dodatečné finance vedle národních programů, ale je na čase vypracovat eh, systém, který by reagoval na výzvy a který by byl zcela v řeckých rukou. Já vám dám eh, konkrétní pozitivní příklad. 30. června uh, skončila lhůta pro podávání návrhů na poskytování uh, přístřeší pro nedoprovázené nezletilé. Bylo to podpořeno nevládními organizacemi a mnoha dalšími a probíhá nyní evaluace a já doufám, že řecká vláda brzy podepíše smlouvu od 1. srpna. Linda se také ptala na uh, poskytování dodatečné ochrany nedoprovázeným nezletilým. Momentálně řecká vláda pracuje na eh, projektu eh, poručnictví pro nedoprovázené nezletilé. Eh, na ministerstvu práce vzniká zákon, jsou tam drobná spoždění, ale je to ukázka toho, že my jsme ochotní k jakékoliv flexibilitě a utěsňování mezer. A teď právě zvažujeme překlenovací finanční pomoc pomoc eh, v oblasti eh, poručnictví pro nezletilé. A potom eh, na otázku pana Kirkose. Jsme v neustálém kontaktu s řeckými orgány. Můj tým, tým Žána Luise, tým Martina Vevra, dnem i nocí Pracujeme na finančním plánování na rok 2017. To už bylo dokončeno na řecké straně a otázka je, kdy to bude zveřejněno a z naší strany s tím nebudeme mít vůbec žádný problém. Hodláme také začít podobný postup teď na rok 2018, abychom měli dostatečnou časovou rezervu, tak aby nevznikly žádné mezery a žádná potřeba nějaké překlenovací podpory, aby to zkrátka bylo všechno v pořádku. Potom k účtům, jak říkal komisař Avramopoulos, tak eh, poslední předložení účtů proběhlo v únoru a tam řecké orgány prohlásily, že zatím vyplatili 1,8 milionů euro v rámci AMIF a 42 e milionů euro v rámci eh, ISF. Eh, a já opakuji, že i nadále budeme ochotní utěsňovat jakékoliv díry, ale potřebujeme od Řecka nějaké další kroky, protože navzdory navzdory tomu úctyhodnému úspěchu eh, dohody s Tureckem nezapomínejme, že bude přijíždět, nebo že, že přijíždí 10 tisíc lidí každý den, každou noc. A průměrný počet příchozích od, od, od, od dohody s Tureckem je zhruba 60 denně ale stále do Řecka denně přijíždí více lidí, než kolik se jich vrací do Turecka. Proč? Hlavní eh, problém je v tom, že existuje velký blok u druhé instance odvolacího procesu u žádosti o azyl. Já jsem byl nedávno v Morii a ptal jsem se ředitele tábora, jestli, co by si přál, kdyby měl jedno přání k Vánocům. A on odpověděl urychlení tohohle procesu. Lidé čekají příliš dlouho a myslím si, že tím se dají vysvětlit některé problémy, které jsme viděli v Morii včera. Takže je zapotřebí tu druhou fázi eh, procesu žádosti značně urychlit. Ale my uděláme první poslední proto, abychom podpořili řecké orgány, eh, abychom abychom pomohli tomu přechodu od krizového eh, režimu k tomu udržitelnějšímu. Dobře, tak velice rychle k tomu, co řekl pan Guerrero Salom. Role místních orgánů je naprosto zásadní a je třeba zlepšit dialog mezi ústřední vládou a místními orgány, zejména starosty. Souhlasím s tím, že stále ještě řecké orgány se bojí osudu implementace evropsko-tureckého prohlášení. Eh, debatovali jsme o tom s ministrem Muzelasem eh, a on se ptal, proč chcete pořád udržovat tábory. A to proto, že je potřeba podle něj vytvořit nějakou nárazníkovou zónu, eh, proto, aby se dali lidé navracet, kdyby se situace s Tureckem nějak změnila, jak už to popsal Simon. Role nevládních organizací je naprosto zásadní. Mimochodem máme v Řecku 15 partnerů a pouze tři jsou agentury OSN. Ti ostatní jsou nevládní organizace a já naprosto souhlasím s tím, že na počátku toho procesu během naší intervence, což už také zmiňovala Anabel, došlo k určitému kulturnímu šoku a bylo potřeba navázat dialog mezi řeckou vládou a nevládními organizacemi, které, které, kteří jsou profesionální co do humanitární pomoci, ale nejsou zvyklí spolupracovat s vládou v, této, v tomto měřítku. E, tady se situace značně zlepšila a já příští týden v Atenách se setkám s nevládními organizacemi, ale chci zdůraznit, že my jsme s nimi v neustálém kontaktu. Týdně konáme videokonference mezi Bruselem a Atenami a chtěl bych zdůraznit, že to podrob, podrobně sledujeme situaci v terénu a pozorně si všímáme všech incidentů Máme na ostrovech čtyři partnery, jsme s nimi v kontaktu a jsme schopni velice pečlivě zhodnotit, kde jsou nějaké mezery. Jenom takový příklad. Možná jste se někde dočetli, že došlo k incidentu eh, včera v táboře Elonias na pevnině, že tam proběhly nějaké demonstrace obyvatel tábora. Nám trvalo několik hodin, než jsme identifikovali původ tohoto incidentu a než jsme vyhodnotili, zda je potřeba eh, konat nějaké nápravné kroky po tomto incidentu. A to proto, že máme lidi přímo v terénu a že byli okamžitě připraveni jednat s řeckými orgány. To používám jako příklad, je to možná takové anekdotické, ale zkrátka to dokazuje, že velice pečlivě sledujeme, co se děje v terénu. Děkuji a doufám, že dojde ke spořádanému přechodu eh, v srpnu a že opravdu všechny zasloužené potřeby budou se řešit. Příští rok se bude konat tady dialog v Řecku, je to konstantní dialog. Děkuji tedy Klodovi, Libe, UNHCR a možná, že se k tomu vrátíme zase po letních prázdninách. Požádám tedy všechny, Eh, koho se netýká příští bod, který je, bude projednáván za zavřenými dveřmi. Čili jenom členové, asistenti, člen, eh, komisař, eh, sekretariátu tady mohou zůstat, jinak všichni ostatní jsou žádáni, aby odešli a to takže rychle, protože nemáme mnoho času.